On commence. Allez. Madame la Présidente. <laughs> La séance est reprise. Les autorités... Začínáme. Bylo řečeno, že paní Lepinant byla zvolena na místo pana Dombrovského a to z 19, s platností od 19. března 2009. Co se týče